Okay, thank you, Vitold, for chairing. Takže děkuji Vitoldovi eh, za to, že eh, předsedal při předchozím bodu. A teď se dostáváme k bodům 6 a 7. Máme přesně hodinu na tyto eh, dva body. Vítejte také jménem Natalie Luazo, předsedkyně mm, podvýboru pro obranu a bezpečnost. Budeme projednávat Eh, výroční zprávu o provádění společné zahraniční bezpečnostní politiky. Návrh zprávy jste obdrželi před několika týdny, pamatujeli se správně, doufám, že jste všichni si našli čas eh, se na něj podívat a eh, vítám teď tuto debatu o této strategické zprávě. Na rozdíl od zprávy o politice přijaté radou v roce 2019 v polovině října jsme se roz rozhodli, ehm, mm, ne zaměřovat se e, na nějaký zeměpisný přehled, ale e, vzhledem k začátku nového e, politického cyklu jsme se chtěli strategicky zamyslet nad třemi hlavními věcmi. Jak víte, multilateralismus mm, teď jde o multilateralismus, protože staré aliance se spochybňují, musíme hej, proto jednat za silnější, jednotnější a efektivní Evropu a musíme jednat jako geopolitická mocnost a, a přistupovat k obraně globálního řádu opřeného opra vidla, To je důležitější než kdykoliv. Zdůrazňujeme to všem partnerům, například při mé návštěvě minulý týden pondělí a v úterý v OSN. Za druhé eh, jsem přesvědčen, že potřebujeme posílit Evropský parlament jako pilíř eh, společné zahraniční bezpečnostní politiky. Parlament přijal eh, Eh, sérii nástrojů a sítí v eh, oblasti eh, vnější činnosti. Věřím, že integrovanější přístup EU v zahraniční bezpečnostní politice, včetně parlamentní dimenze, by prospěl k dosažení cíle silnější Evropy. A za třetí, abychom se postavili globálním hrozbám, je třeba posílit eh, SBZP tím, že budeme eh, implementovat několik iniciativ, používat kvalifiko- hlasování kvalifikovanou většinu, a um, přeuspořádáme Evropskou radu, a vytvoříme kapacity k sledování e, rizik souvisejících klimatickými změnami a budeme omezovat hybridní e, hrozby mimo jiné. Jak víte, e, my jsme se rozhodli tohle probrat s Mm, SD předsedkyně Natalí Loazoda slovo zpravodaj pro eh, SDP Bernardu Donžonovi hned po CFSP. A mm, my eh, nechceme eh, se duplikovat s předchozími výročními zprávami nebo naopak přidávat tam něco, co spadá za, do CSDP, za kterou zodpovídá SEDE. Já už předem vítám vaše pozměňovací návrhy tak abychom měli opravdu řádně strukturovanou a cílenou debatu o klíčových prioritách AFETu. A teď se těším na vaše názory k této zprávě. A dám eh, tedy slovo poslancům a jako vždy eh, půjdeme po frakcích. Souhlasíte-li? Zahájíme debatu a jako první bude za EPP mluvit pan Basesku. Je to tak? No, Michal Gáler tak Trajan. Děkuji, pane Galere. Pane předsedo, já jsem už uh, si přečetl tu zprávu a jsem opravdu rád, že eh, tady máme jasnou eh, zprávu k bezpečnostní politice, bezpečnostní a obrané politice. Ale mám několik připomínek. Možná, že je třeba vyhodnotit přidanou hodnotu té bezpečnostní obrany politiky, kterou eh, se Unie eh, rozhodla, že vybuduje do budoucna. Potom další důležitá věc. Jaký vztah je tu mezi obranou kapacitou Evropské unie a NATO? Z té zprávy eh, vychází dojem, že nás moc eh, na to nezajímá. A já předpokládám naopak, že my musíme zdůraznit partnerství s NATO jako klíčový prvek. Dokonce i se Spojenými státy, dovolíte-li. Nicméně tohle je třeba zdůraznit eh, zcela jasně v naší zprávě. Zároveň Musíme eh, rozvíjet kapacity eh, v souladu s eh, hrozbami. Mm, jenom tak si budovat evropskou armádu není špatný nápad, ale budovat si ji podle hrozeb namířených vůči bezpečnosti Evropské unie si myslím, že je velice důležitá věc. Poslední eh, příspěvek, postřeh, já vám pošlu pozměňovací návrhy. Myslím si, že tahle zpráva, která je nesmírně důležitá pro Evropu, musí být eh, pochopitelná i gymnazistům. Možná, že ten jazyk by měl být eh, pochopitelný i pro mládež, pro, ev- pro všechny Evropany obecně. Možná, že ten jazyk, eh, který tam je, je teď příliš konzervativní. Bylo by lepší ten eh, dokument otevřít všem. Děkujeme. A říká Trán Basesku, že naše vyjadřování je příliš konzervativní. Pan Basesku řekl, eh, že ten jazyk používáme příliš konzervativní. Já jsem eh, eh, chtěl říct, že ten jazyk je výjimečný. Nemnoho eh, lidí mimo parlament hovoří tímto jazykem, se kterými se setkávám. To je pravda. Pane předsedo, dovolíte-li? Protože tohle je taková... Já si upřímně myslím, že, všechno, že všichni musí chápat naše zprávy i když eh, to není příliš příjemné pro eh, nás. Já sami nemohu souhlasit víc. Musíme se eh, postarat o to, aby naši kolegové také chápali tomuto a potom se posuneme, posuneme dál. No tak my chceme, aby lidé hlasovali. Podívejte se, lidé Británii také nechápou, co děláme. Já sami nemohu souhlasit více. Takže teď se snažíme tady pochopit, co tady děláme dnes dopoledne. SAD nežádá o slovo, Renew také ne, takže zelení, pan Kofer, eh, nějaký konzervativnější projev. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím, eh, i když jsem původně eh, chtěl vám poblahopřát k návrhu zprávy, ne kvůli tomu, že by byla konzervativně sformulovaná, ale proto, že ukazuje eh, eh, tu eh, pokrokářskou kvalitu toho, že není příliš výřečná. Mám tři připomínky. Zcela souhlasím s tím, co jste říkal o multilateralismu, ale zároveň připomínám, že eh, odstupující eh, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nám všem připomínal, že musíme nabít eh, schopnost dělat globální politiku. Tohle je oprávněný požadavek na nás, na všechny. A nejsem si jistý, jestli um, jako učit takové to schopnosti té politiky bychom měli být také pánové učitele eh, a říkat mistři a říkat, že povedeme mm, svět. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom byli jenom dobrými eh, účastníky. Takže možná, že tady bychom mohli eh, tu naši ambici zmírnit, aby byla realističtější. Vždycky jsem litoval toho, že paní Mogherini hovoří o Evropě jako o supervelmoci. Já si myslím, eh, že to je nereálný sen. Pokud chceme něco dělat, eh, aby to mělo skutečný dopad, tak k tomu musíme přistupovat realisticky za druhé. I když eh, souhlasím s vaším rozhodnutím, nepostupovat po globálních regionech. Eh, lituji, že ve zprávě se nezabýváte strategií eh, konektivity EU. To není regionální věc, to je hm, komplexní přístup, jímž se pokoušíme nějak konceptuálně naplnit naše tvrzení o Eh, užitečné eh, multilaterální zahraniční politice. A vzhledem k tomu, že eh, jsme se setkali s velice pozitivní reakcí na toto od asijských partnerů, zejména od japonského premiéra Abeho, který přijel do Bruselu podepsat dohodu s EU v tomto smyslu, tak myslím, že bychom neměli skrývat naše pokrokové eh, příspěvky, ale naopak se za ně postavit. A potom eh, přístup, příspěvek EU k eh, zahraniční politice. Neměli bychom už požadovat, aby Evropa hovořila jedním hlasem. To si myslím se nikdy nestane. Já bych byl raději, kdyby většina z nás byla schopná jednat společně místo toho, abychom vyjednávali pokaždé s těmi eh, zaostalci, eh, kteří nechtějí vstupovat do klubu a chtějí omezovat eh, evropskou soudržnost. Čili já si myslím, že bychom měli klást větší důraz na to, co máme dělat všichni pohromadě, i když to nezahrnuje po každé, každého. Spíš bychom se měli zabývat tím, jak spolu máme mluvit. Děkuji vám, pane Bitekofere, za eh, vaše připomínky. Děkuji, pane předsedo. Mé poznámky vás nepřekvapí. Já jsem si pozorně přečetl tuto výroční zprávu o provádění eh, SZBP. Je to velice jasná linie. Je tady snaha nahradit suverénní diplomaci jednotlivých států zahraniční politikou EU a především tedy v podobě SVČ a mm, vysokého představitele. V této zprávě citujete Evropskou unii jako výlučného eh, aktéra mezinárodních vztahů ve snaze posílit ještě eh, její strategickou autonomii. Ve zprávě voláte po zahraniční politice, která, cituji, sjednotí národní instituce a jednotlivé, mm, jednotlivá ministra zahrani, ministerstva zahraničních věcí na společné politice. To znamená, že vlastně ministerstva zahraničních věcí by měla eh, vlastně jenom potvrzovat rozhodnutí EU, ale to není pohled pohled naší frakce. Eh, vaše zpráva říká, že rozhodování by se mělo přesunout na nadnárodní úroveň a s tím my rozhodně nesouhlasíme. Pokud jde o bezpečnost, poukazujete na spolupráci s NATO. Eh, říkáte, že hlasování kvalifikovanou většinou by mohlo posílit eh, efektivitu SZBP a zlepšit rozhodovací proces. Je jasné, že tady eh, v žádném případě to není koncepce, se kterou by se mohla stotožnit eh, naše frakce a mm, odrazí se to v našich pozměňovacích návrzích. Konečně vítáte rozhodnutí eh, že během pěti následujících let by měla vzniknout skutečná evropská obrana Unie. To je kacířství, když dovolíte, i s ohledem na velice federalistické smlouvy, které nás dnes združují. Otázka diplomacie a obrany v žádném případě nespadají do komunitární působnosti, ale mezivládní působnosti a v tomto smyslu také předložíme pozměňovací návrhy, abychom zdůraznili to, tu nadřazenost států v otázkách bezpečnostních a obraných. Děkuji. Merci, monsieur for the renew... Děkuji uh, za renew, uh, kolegyně Děkuji, pane uh, předsedo. Nejdříve děkuji panu eh, McAllisterovi eh, za návrh této důležité zprávy eh, o SZBP. Přichází to právě včas, bude tady nová komise, možná, že to budeme schopni odhlasovat ještě, než nový vysoký představitel nastoupí do kanceláře. Nevím, jestli je to pozitivní, ale dobrý znak by to měl být určitě zdůrazňujete potřebu silnější a jednotnější Evropy. Myslím si, že tato zpráva by měla být naším signálem vůči členským státům. Eh, zpráva, že je to buď teď, anebo nikdy, pokud chceme být čtější, asertivnější a tedy relevantnější v eh, současnosti. Pokud nebudeme, nebudete souhlasit, tak Evropa eh, bude úplně nepřítomná při tomhle globálním posunu moci. Samozřejmě eh, chybí tam pořád některé věci, ale doufám, že kolegové i já ještě tam potom pošleme dobré pozměňovací návrhy. Je dobré, eh, že to propojujete eh, na obranou politiku, protože zahraniční věci a obrana jdou ruku v ruce, myslím. Takže to je opravdu dobrá věc, ale chybí tady, myslím, to, jak chceme řešit ty hlavní zvy boji s terorismem, demografické změny, hybridní změny lidská práva o trochu více. Pořád jsou tady některé věci, které tu chybí. Ale eh, Renew odvede eh, svůj kus práce a pošle vám některé velmi dobré pozměňovací návrhy. Já doufám, že ostatní frakce udělají to tež. Děkuji Hilde Waltmans. Hlasování na plenární eh, zasedání by mělo třetí, být proběhnout 13. a 16. ledna. Doufám, že budeme mít novou komisi do poloviny eh, ledna. Teď eh, za EKR Jeffrey van Orden. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, vám blahopřeji k stručnosti a k tomu přehledovému přístupu a tím tomu, že nepopisujete všechny krize jednu po druhé po celém světě, jak to bylo v předchozích zprávách. Máte skvělý odstavec 17, kde povzbuzujete EU, aby si stanovila jako prioritu prevenci konfliktu, eh, zprostředkování a já bych dodal humanitární podporu. To opravdu, eh, tam by Evropská unie opravdu mohla být přínosná. Asi eh, vás nepřekvapí, že za problematický považuji odstavce 19, 20 21, kde hovoříte o že hovoříte o kvalifikované mm, eh, rozhodování kvalifikovanou většinou eh, v zahraniční politice Evropské obrané unii a na na eh, Radě pro zahraniční politiku. Všechny tyhle věci nejsou nové, jsou oblíbené mm, mezi některými frakcemi v tomto sněmovně, ale jsou to všechno nástroje pro evropskou politickou integraci a akorát prohloubí Eh, propast mezi transatlantskými partnery, zatímco bychom se měli zaměřovat na, na to a o tom ještě eh, budu hovořit, až budeme projednávat zprávu Arnolda Danjana o CSBOP. Děkuji, Jeffrey. Nezakuje. Hmm, žádná žádost o slovo. Takže druhé kolo, mám tady ještě tři žádosti o slovo. Sandra Kalněte. Děkuji, pane předsedo. Také eh, vám blahopřeji k této zprávě a mám několik připomínek. Podporuji eh, Podporuji kolegy, kteří eh, chtějí posílit a zdůrazňovat důležitost této politiky a užší spolupráce s NATO. Potom další věc, která je zhruba stejně důležitá, je, jak realisticky se stavíme k našemu posouzení jednoty a našeho skutečného vlivu ve světě, v zahraničních vztazí globálně. Mám k tomu tři připomínky. Volání po eh, silnější, efektivnější eh, unii eh, je velmi důležité, zejména teď, během několika posledních měsíců, které ukázaly, jak je stále těžší společně rozhodovat vzhledem k mocenským posunům v Evropě i na globální úrovni. Macron a rozšíření Rusko, Ukrajina, Čína, eh, Spojené eh, státy, obchodní války a tak dále. A proto je důležité, abychom eh, nalezli nějaký způsob, jak hovořit alespoň skoro jedním hlasem. K pobaltí, jak nalézt skutečně tvořivý mechanismus, který zajistí co eh, nejužší unii eh, spolupráci eh, SZBP, SBOP mezi EU a Británií. je třeba eh, k tomu přistupovat nějak tvořivě, než bychom jim eh, ale zase dali eh, právo veta našimi rozhodnutími. A poslední věc k vnější činnosti, rozvoje sousedství a mezinárodní spolupráci. Musíme nalézt řádný systém brzda proti protože protože Ehm, slušné sousedství potřebuje náležitou finanční podporu. Děkuji, už mám čtyři další žádosti a o teď už nebudu uh, přijímat další žádosti o slovo, protože Natali bude muset, eh, protože eh, Natali to muset předat přesně v půl, takže teď bude hovořit pan Majorino. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit význam této zprávy. Eh, hovoří se tam o silnější Evropě. Eh, já si myslím, že právě to je něco, co teď dramaticky potřebujeme. Musíme se snažit eh, konsolidovat stanoviska evropských zemí. Eh, na rozdíl od toho, co tady jsem slyšel, si myslím, že Evropa, která hovoří jedním hlasem, by naopak měla být tedy zachována jako cíl, protože zahraniční politika, obraná politika, politika rozvojová, migrační politika, to všechno by mělo být výsledkem společné evropské práce. A v této oblasti tedy myslím, že naopak musíme být ještě rozhodnější a odvážnější. Především pokud se třeba jedná o evropskou armádu, to je eh, otázka, o které se hovoří v souvislosti s nutností konsolidace a koordinace eh, jednotlivých složek, tak já myslím, že bychom to měli vyjádřit explicitněji jako cíl na závěr ještě bych chtěl vyjádřit takovou obavu týkající se problematiky zdrojů. Musíme zabránit tomu, aby tento cíl vedl k posílení vojenských výdajů, protože naproti tomu bychom měli spíše konsolidovat díky tomu, že budeme využívat stávající zdroje Eh, ke společnému obranému cíli. A tento aspekt, eh, myslím, eh, si zasluhuje velkou pozornost a také opatrnost. Především kvůli tomu, že často zdroje určené například na to obrovské téma rozvojové spolupráce, což je téma, které může být prevencí nutnosti vojenské činnosti. Potom tyto zdroje eh, někdy jsou eh, vlastně rozptýleny mezi jedné cíle, třeba na externalizaci hranic. Děkuji. Next is Michal Gala. Děkuji, teď Michal Galer. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji, mně se také líbí ta struktura zprávy, kterou jste zvolil. Myslím si, že je opravdu ta, ten multilateralismus ve světě je dnes pochybňován. Musíme volat, musíme apelovat na naše členské státy, aby se zamysleli nad tím, jak eh, řeší věci. Je důležité, aby měli jednotnou pozici a aby potom také mohli přistoupit k jednotné akci. Já si myslím, že pro Evropský parlament je dobré mít pocit, že můžeme být rovnocení partneři a Domnívám se, že také je velice správné, že zdůrazňujete to, že musíme být eh, jednotní a silní a že nemáme být, eh, že se nemáme dostávat pouze do vleku nějakých událostí, že máme být sami aktéry. Také zdůrazňujete parlamentní rozměr. Myslím si, že parlamentní diplomacie má svou přidanou hodnotu. Eh, v některých věcech hovoříme jasněji a jednoznačněji. Ehm, a má se to týkat i vztahu s jinými parlamenty a s jinými regiony. Myslím si, že jsme také prokázali, že dokážeme pomáhat řešit konflikty a přinášet řešení, například eh, v zemích západního Balkánu, kde společně s dalšími kolegy hledáme řešení, jak v některých zemích se dostat z těch slepých uliček. Myslím si, že bychom v tom měli pokračovat. No a pak, co se týče toho, že se má um, posílit společná zahraniční a bezpečnostní politika. Já si myslím, že to hlasování kvalifikovanou většinou je řešením, ale jde o to, že eh, to není tak, že ta řešení by třeba se nenacházela kvůli tomu, že nebylo možné najít jednomyslnost. Mělo by se veřejně říci, kdo vlastně třeba zabránil té jednomyslnosti, kdo jak hlasoval. Ale myslím si, že na tom bychom opravdu měli zapracovat. Chtěl bych k tomu ještě dodat, eh, v tomto smyslu bych chtěl podat také pozměňovací návrh. Děkuji, děkuji, pane. Nyní pan Alexandro. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych, eh, jsem se přihlásil o slovo, abych vás upozornil, na jednu věc, politika rozšiřování Evropské unie musí být v souladu eh, s tím, jak přistupují také noví členové do NATO. To je velice důležité. Týká se to třeba zemí západního Balkánu. Já to teď řeknu explicitněji. Nejprve by ta země měla vstoupit do NATO a pak by teprve měla um, usilovat o členství v Evropské unii. Je naprosto nemyslitelné, aby v, eh, na západním Balkánu vznikaly takové určité černé díry. Eh, mám na mysli například Srbsko. Srbsko je proti NATO, posiluje svou vojenskou spolupráci s Ruskem, no a zároveň usiluje o členství v Evropské unii. Před týdnem se například konalo společné vojenské cvičení eh, Srbska a Ruska využívali speciální střely typu C400. To jsou speciální střelby, eh, střely, které mají ve Srbsku, Bulharsku, Maďarsku a dalších zemích své základny. Eh, těchto střel je celá škála. Bulharsko také nedávno mm, vyloučilo jednoho ruského diplomata, který prý měl mm, nějaké kontakty s tajnými službami a před několika dny také došlo k tomu, že Vladimír Putin udělil jednu z takových velice vysokých ocenění jednomu Bulharovi, který otevřeně podporuje jednu organizaci, která je proti NATO a proti Evropské unii. Myslím si, že ve zprávě můžeme zdůraznit také úlohu Ruska a říci, že Rusko je jedním z hlavních oponentů NATO a Evropské unie. Také musíme zdůraznit eh, ještě jednou to, že země západního Balkánu, které chtějí do EU, by nejprve měly vstoupit do NATO. Děkuji a jako poslední řečník pan Sikorský. Já bych vám chtěl, pane předsedo, pogratulovat k této užitečné zprávě. A ti, kteří říkají, že bychom měli mít vlivnější Evropu, ale že k tomu nemusíme být jednotnější, že, takže to je nesmysl. Takový svět nemůže existovat. Pokud chceme, abychom jako Evropa měli větší vliv, tak musíme být eh, eh, jednotnější. Dále také souhlasím s vaším návrhem, který se týká hlasování kvalifikovanou většinou. Také souhlasím s názorem kolegy, že by se měly veřejně jmenovat ty země, které eh, porušily možnost hlasovat jednomyslně. Nicméně chtěl bych ještě upozornit na jinou věc. Naším společným cílem by mělo být to, abychom měli společnou politiku ale někdy třeba se to eh, odhlasuje klidně i jednomyslně na radě, ale potom některé členské státy si to vlastně stejně dělají nějak po svém, ať už se to týká jejich vztahů s Iránem, s Ukrajinou, s Čínou nebo s USA. Takže v některých případech i tam, kde jsme se dokázali shodnout jednomyslně na určité pozici, tak pak stejně nedokážeme jednat jednotně. Myslím si, že možná ve své zprávě byste to měl říci bez servítku. Měl byste zkrátka říci, že některé členské státy porušují smlouvu, protože přece v Lisabonské smlouvě jsme se zavázali k tomu, že budeme vystupovat společně. To znamená, že tam, kde bude nějaká společná pozice, Eh, nebo ta, pardon, ta společná pozice by měla být vytvořena na radě. A pokud bude vytvořena ta společná pozice, tak bychom měli být loajální vůči vysoké představitelce, aby tuto politiku prosazovala. A vysoká představitelka pak zase naopak může využít eh, ministry, aby eh, vedle různé mise jménem Evropské unie a se svolením Evropské unie. Takhle to bylo, když byla vysokou představitelkou Lady Eštnová. A já bych eh, rád, aby se budoucí vysoká představitelka nebo představitel vrátili k těmto postupům, jaké vedla paní Eštnova. Děkuji za vaše kritické poznámky, děkuji za zpětnou vazbu. Jaký je časový harmonogram? Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek v 11 hodin dopoledne. Pozměňovací návrhy projednáme 18. listopadu. Schůze stínových zpravodajů je naplánována na 27. a 28. 4. prosince se to bude hlasovat ve výboru a pokud to všechno dobře půjde, tak na lednové plenárce ve Štrasburku se um, o tom bude hlasovat. Plénu. A teď přidávám slovo kolegyni Natalí, která bude předsedat bod 7, a která bude hovořit francouzsky. Děkuji, pane předsedo. Milí Davide, teď budeme diskutovat o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Než dám slovo Arnoldovi Danžánovi, chtěla bych eh, říci pár informací o kalendáři. Pozměňovací návrhy ke zprávě o SBOP se musí předkládat nejpozději do pátku 8. listopadu do 12 hodin. Potom budeme analyzovat pozměňovací návrhy na AFETu 18. listopadu. Na AFETu se bude hlasovat 14. Pardon, 4. prosince a výjimečně se tady vložíme do programu AFET, abychom zajistili, že naše zpráva se bude moci projednat v plénu v lednu 2020. A nyní tedy poprosím Arnoda Danžána, aby nám představil svou zprávu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve pár úvodních poznámek. Jedná se o výroční zprávu o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. To znamená, že ten eh, rámec je omezen. Říkám to proto, že vidím tady určité pokušení ze strany některých kolegů, zejména když o tom diskutujeme na podvýboru pro bezpečnost a obranu, vést nějaké rozsáhlé geostrategické úvahy, které pokryjí eh, celý svět a všechny krize. Ale to není předmětem této zprávy. Tato zpráva se týká provádění eh, konceptů a nástrojů, které existují dle smluv o EU. Někteří tady budou mít pocit, že tato zpráva je příliš skromná ve svém obsahu a ambicích, ale to je tedy práce nebo zpráva, která je od nás očekávána jakožto od poslanců. Já se nebráním širším diskusím, ale to není to, co máme udělat v této konkrétní zprávě. Eh, já tedy v této zprávě Eh, říkám, jak vypadá provádění této politiky. Tato politika je také skromná, to je třeba připomenout. Obraná politika je do značné míry nali výlučně výsadou členských států. Eh, spadá to do mezivládní oblasti, to znamená, to my nemůžeme změnit, ale můžeme posoudit nástroje, které existují eh, na té společné úrovni. Jedná se především o mise a operace, v současnosti jich je 16, civilní mise a vojenské operace. Já eh, u každé z nich jsem se snažil o kritické zhodnocení. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že tyto mise samo o sobě jsou vedeny velice profesionálně civilními i vojenskými pracovníky, to musíme přivítat. Nicméně dopad těchto misí je eh, velice různý. Přidaná hodnota těchto misí je velice různá a určitě by se to dalo zlepšit, především by se dala zvětšit flexibilita při řízení těchto misí a operací, tím by se zlepšila jejich efektivita. To už říkáme déle, vím, že to je obtížné realizovat, ale je to takový požadavek, který bychom měli opakovat pokud jde o strategickou autonomii Evropské unie, vím, že to je téma, o němž se hodně diskutuje. Já se k tomu v textu často vracím, protože je to koncept, který se dnes objevuje v různých eh, textech EU a je třeba to přivítat. Je to koncept, který není eh, každému úplně zřejmý a je tedy třeba ho vyjasnit, vysvětlit. je výsledkem eh, takových dvou zjištění. Za prvé dochází ke zhoršení strategického prostředí. Toto zhoršení je trvalé, hluboké a eh, vede k tomu, že Evropané musí eh, pozměnit své strategické smýšlení. Už to nemůžeme dělat jako v minulých desetiletích a spolehat se jenom na multilaterální hry a na spojenectví, které se eh, zhoršilo. Eh, v tomto eh, prostředí, kde Evropa je ovlivňována krizemi, které se jí přímo dotýkají, ty staré nástroje, jimiž jsme řešili bezpečnostní záležitosti více než 60 let, jsou teď spochybněny. Neříkám, že by měly úplně vymizet, že jsou prostě už úplně nerelevantní, ale tyto nástroje mají své meze. Dnes to dobře vidíme, že samotná spojenectví jsou spochybňována i zevnitř. Když náš hlavní spojenec v NATO, USA, vede politiku, eh, která eh, je dosti, řekněme, Eh, někdy nejasná nebo pomílená, tak se musíme klást otázky ohledně eh, spolehlivosti toho spojenectví. Když vaším dalším spojencem v NATO je mm, pan Erdogan, eh, tak si musíme klást otázku, zda ta, to NATO má ještě nějakou hodnotu. Ano, má, ale má asi jinou hodnotu, než jak si představuje pan Erdogan. Takže to jsou věci, které prostě dnes vypadají jinak než dřív a to by mělo vést k tomu, že Evropané jednotlivě i kolektivně eh, budou mít větší eh, autonomii, že budou méně záviset na ostatních, ať už eh, těmi ostatními myslíme kohokoliv není možné, abychom eh, neřešili prostě bezpečnostní výzvy v, v prostředích či regionech, které nejsou prioritní pro naše spojence. Na jihu panuje nestabilita, ale stále jsme příliš závislí na partnerech, kteří nemají zájem eh, otázku na jihu řešit, ale přitom eh, to ovlivňuje naši bezpečnost a proto potřebujeme tu strategickou autonomii. To neznamená absolutní nezávislost, protože to by nebylo středně eh, ani krátkodobě realistické ale znamená to spíše jakousi kapacitu samostatně vyhodnotit situaci a rozhodnout, jak se bude postupovat a případně i intervenovat autonomně. Je to velice ambiciozní cíl, je to věc, která zatím uspokojivě nefunguje, ale je to skutečně ambice, kterou Evropská unie musí mít. A když mluvím o Evropské unii, mám na mysli i jednotlivé členské státy, které musí tedy pracovat individuálně, ale i kolektivně pomocí těch nástrojů, které v EU máme. Takže toto v hrubých rysech jsou hlavní témata této zprávy. Samozřejmě eh, se vracím i k novým nástrojům, které vznikly po roce 2016, některé byly ve smlouvě, ale nebyly aktivovány, to je třeba eh, PESCO nebo eh, Evropský obraný fond. To jsou věci, které jsou z intelektuálního hlediska velice zajímavé, protože ukazují takovou, takové narušení tabu eh, v evropských institucích eh, v tom smyslu, že třeba komise nemůže dávat peníze do obrany, nebo že ta stálá a strukturovaná spolupráce prostě spí si v klídku v nějakém odstavci smlouvy, ale nikdo ji nechce probudit. Ale teď jsou ty nástroje už aktivovány s tím můžeme být spokojeni. E, to vyznění mé zprávy, které budou určitě někteří kritizovat a samozřejmě je možné předkládat pozměňovací e, návrhy, ale vyznění mé zprávy je spíše opatrné. Připomínám, že Eh, PESCO eh, zatím měla 47 eh, projektů v rámci 25 zemí. Nevím, jestli toto opravdu můžeme nazvat skutečnou trvalou a strukturovanou spoluprácí, která měla být mnohem ambicioznější pokud jde o spolupráci státu a Evropský obraný fond, ten zatím zůstává ve virtuální podobě. Jsou na to nějaké rozpočtové eh, položky nebo rezervy, prohlášení o úmyslech, závazky, ale ještě jsme se nedostali do aktivní a provozní fáze tohoto Evropského obraného fondu. Jak všichni víme, ďábel eh, spočívá v detailech a provádění Eh, těchto eh, nástrojů, zatímco čel, zatím čelí mnoha překážkám a my jako parlament to musíme bedlivě sledovat. Na závěr chci ještě říci, že někteří možná budou litovat eh, přílišné skromnosti, pokud jde o parlamentní kontrolu, ale nesmíme se nechat mílit. Náš parlament musí plně sehrávat svou úlohu, ale nesmí také si dělat iluze ohledně svých výsad v oblasti obrany. To je oblast, kde rozpočtově i prakticky se rozhodnutí přijímají na úrovni členských států. Já bych byl moc rád, kdyby tento parlament mohl všechny poučovat, ale zatím nemáme právní nástroje ve smyslu smluv, abychom mohli ovlivnit některá rozhodnutí, která zůstávají na národní úrovni. Můžeme si to přát, můžeme potom volat, ale já jsem realistou a chtěl bych se držet těch výsad, které máme, abychom je plně uplatňovali, než si dáme nové výsady, které jsou zatím spíše iluzí a utopí. A proto v této zprávě jenom omezeně se věnuji tomu parlamentnímu rozměru obrané politiky. Myslím, že v některých oblastech můžeme být aktivnější, sehrávat vyšší úlohu. Jedná se například právě o kontrolu misí a operací, které se vedou jménem EU a z toho titulu eh, tedy máme svou úlohu, která by měla být aktivnější a také by ji měly více uznávat evropské instituce. A pokud jde o další operace, které jsou národní operace národních složek, tady by bylo příliš domýšlivé, kdyby tento parlament chtěl nad tím nějak vykonávat kontrolu, i když o tom samozřejmě můžeme diskutovat. Děkuji. Merci Arnaud Danjean, je voudrais d'abord... Děkuji Arnoldu Danžánovi. Nejprve tedy si vezmou slovo stínoví zpravodajové k této zprávě. A jako první Arakovač za SD. Pardon. Přítomen. Velice děkuji za slovo. Tak já jako stínový zpravodaj bych nejprve chtěl pogratulovat panu Danžánovi za vynikající práci a za jeho vklad, co by eh, autora této zprávy. Děkuji za tuto komplexní zprávu. Na druhé straně musím říct si s politováním, že rada nesplnila svůj úkol a nezaslala svou verzi zprávy o společné bezpečnostní a obrané politice včas. Učinila to teprve před dvěma dněmi. Souhlasím obecně s těmi názory, které se týkají SBOP. Domnívám se, že by Evropská unie měla eh, hrát eh, rozhodující úlohu na globální scéně, takže také apeluji na Radu a komisi, aby přešla od rozhodování jednomyslností na eh, rozhodování kvalifikovanou většinou v oblastech, které se týkají společné bezpečnostní obrané politiky a tam, kde to smlouvy umožňují. Dále v dlouhodobém hledisku také podporuji myšlenku vytvořit evropskou armádu, i když vím, že je zde mnoho kolegů i v tomto jednacím sále, kteří jsou proti této myšlence. Nadále bychom měli odsuzovat eh, nelegální činnost Ruska v oblasti Krymského poloostrova a měli bychom usilovat o to, že tedy bude hájena eh, teritoriální svrchovanost a celistvost zemí. Měli byste být, eh, dobrým nástrojem by mohly být určité mise, a je důležité, aby v těch konfliktech nebyly, eh, nedocházelo k ujmám eh, nevinných lidí. Musí to být všechno v souladu s mezinárodními smlouvami. Také eh, musíme být připraveni na hybridní hrozby, včetně dezinformačních kampaní. A rovněž zdůrazňujeme úlohu žen ve vyjednáváních a v misích a neposlední řadě rovněž vítáme úspěchy posledních pěti let v tom, jak byla posílena společná bezpečnostní obraná politika a doufáme, že tento postup, eh, nebo pardon, že eh, v tomto na této cestě budeme pokračovat. Děkuji, vidím, že Urma Spalec za Renew tady není, takže za zelené dovestane slovo paní Neumann. Thank you. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu Spravedlivi, panu Dančánovi za tuto komplexní a mm, obsáhlou zprávu, která se týká společné bezpečnostní obrané politiky. Je zde celá řada, velká řada bodů, kde s vámi souhlasíme, například co se týká misí, pak, je, pak také se týče rozhodovacího mechanismu, nebo co se týče přístupu Eh, jak eh, zlepšit kapacity SBOP. Nicméně asi vás nepřekvapí, když řeknu, že také k této zprávě chceme předložit celou řadu pozměňovacích návrhů, které se budou týkat zejména těchto čtyř oblastí eh, hovořil jste o takzvaném konceptu strategické autonomie, evropská strategická autonomie. My si však nejsme úplně jistí, zda toto má být cíl, zda to nemá být pouze spíše prostředek a v, tímto, v tomto eh, směru také půjdou naše pozměňovací návrhy. Domníváme se, že no, tato politika musí být účinná, zodpovědná, musí vycházet z našich hodnot, aby Evropa byla důvěryhodným eh, partnerem v té mezinárodní bezpečnostní infrastruktuře. Také máte pravdu, že bychom měli být schopni autonomně jednat a že bychom na to měli mít dostatečné kapacity. Eh, že, já si myslím, že to má být prostředek, ale spíše posilovat Eh, aliance a eh, usilovat o multilateralismus, to, to by měly být také prostředky, které mají plnit tento cíl. Dále, myslím si, že asi 90% vašeho textu se týká vojenských otázek, vojenských struktur a vojenského mm, průmyslu, nebo zbrojního průmyslu, obraného průmyslu. Já se však domnívám, že jádro SBOP je integrovaný přístup – takže bychom měli přemýšlet o tom, jak můžeme posílit také civilní eh, okno těch společných, společné bezpečnostní obrany politiky. A také zde máme různé civilní mise. Je důležité si uvědomit, že když eh, hovoříme o SBOP, tak to jsou většinou civilní mise. A také si myslím, že i tyto civilní mise by měly mít větší kapacity a mělo by se pak na ně nějakým způsobem lépe navazovat. Další věc, o které chci hovořit, je, jak, jaký efekt mají eh, mise SBOP a zda také mm, je zde dostatečný dohled nad tím, co vlastně naše mise dělají v zahraničí, je zde dostatečná kontrola demokratická. Já si myslím, že vlastně každý, kdo se účastní, kdo je zapojen do těch misí SBOP, by měl Eh, usilovat o to, eh, nebo usiluje o to, aby se zlepšila situace v těch jednotlivých zemích. Někdo dokonce mm, riskuje svůj život, to bychom určitě měli uznat. Ale musíme se také podívat eh, na to, že někdy ty mise SBOP spolupracují se stranami, které jsou také zapojeny do porušování lidských práv a v některých případech dochází k porušování mezinárodního práva. Já to nechci použít jako argument proti misím SBOP. Myslím si, že tyto mise jsou nesmírně důležité, ale zároveň je důležité, aby Evropský parlament mnohem více kontroloval tyto mise a aby zaručil jejich transparentnost, jako je například mise v Iráku. Tam bychom se opravdu měli ptát, co tato mise konkrétně dělá, jak zlepšuje bezpečnost a jak se chová v tomto mm, současném kontextu. Poslední komentář. Hovoříte o nutnosti úzké spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti vojenských schopností. Musíme rovněž zaručit, že stejná spolupráce a dohled se bude týkat i vývozu zbraní, zejména eh, toho vývozu, který byl eh, financován z evropských peněz. Takže to jsou eh, oblasti mm, kde chceme podat před pozměňovací návrhy, ale souhlasíme s tím, že SBOP by měla být posílena ve všech svých eh, oblastech. Vážení kolegové, poprosím vás o stručnost ve svých vystoupeních, eh, aby i další kolegové se mohli vyjádřit. A také, protože ještě do pátku máte veškerou volnost k, po, k podávání pozměňovacích návrhů. Nyní pan Rivier za ID. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji Arnodu Dančánovi za jeho práci. Mně se eh, líbil ten úvod, který tady eh, přednesl ohledně i omezené úlohy tohoto parlamentu. Připomněl cíl, že je třeba se držet eh, smluv. Nicméně, když se podíváme na text zprávy, tak je vidět, že už je to prostě takový kompromisní text, protože e, ta zpráva ukazuje, že tady je snaha vytvořit evropskou obranou politikou, která by byla vnucená členským státům. V tomto smyslu prezentuje nové nástroje týkající se integrace obrané politiky členských států a především vychází z toho konceptu evropské strategické autonomie. Tím ve své zprávě vlastně se e, přikláníte z jednoznačně k NATO. Říkáte, že tam je třeba tedy udržovat spojenectví s NATO a že se k tomu hlásí eh, eh, většina zemí a tím vlastně tu eh, obranu dáváme do vleku americké obrané politiky, přestože američané mají mnohem větší obraný rozpočet. Ta zpráva také překračuje klauzule toho, co je napsáno v Lisabonské smlouvě a snaží se tedy zvýšit efektivitu. Je jasné, že tak eh, jako zpráva pana McAllistera, i vaše zpráva překračuje rozsah evropských eh, smluv, protože hovoří o rozšíření diplomacie, přidělení kompetencí Evropské komise a přechod k pravidlu kvalifikované většiny. Eh, vy tam také hodnotíte jednotlivé mise pokud jde o námořní misi Sofia a Infomet, tak mě mrzí, že tam nezmiňujete, že hlavním cílem by především mělo být systematické vracení eh, nelegálních migrantů do zemí původu nebo alespoň do zemí, z nichž vypluli. Pokud jde o průmysl. Byl jsem znepokojený, když hovoříte o posílení eh, zbrojního průmyslu, obraných technologií. Mm, mám pocit, že tady by mohlo eh, nás to odchýlit od evropské tradice, kde jsme hovořili o mezistátní spolupráce. Pak tady také hovoříte o Evropském obraném fondu, eh, máte radost těch 13 miliard, které tam byly přiděleny a představujete si, že by to byla první, eh, první krok ke komunitarizaci evropské obrany, která by byla pod kontrolou komise. My proti tomu předložíme pozměňovací návrhy, protože bychom chtěli, aby otázky obrany nadále zůstaly na komunitární úrovni a e, ne tak, aby, omlouvám se, nebyly na komunitární úrovni, ale aby zůstaly na úrovni mezivládní. Děkuji. Děkuji za EKR, pan Van Orden. Uh, merci, madame um, well, this is the... Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je velice soudržná, velice úplná. Já nic ani jiného jsem neočekával od našeho kolegy Danžana. Ale e, zásadně nesouhlasím s určitými premisami, na nich, z nich vychází. E, soustředí se na tu strategickou autonomii. Hovoří o tom, že bezpečnost e, a obrana Evropy by měla být v rukou Evropské unie. Já s touto myšlenkou nesouhlasím. Také nesouhlasím s tím, že Evropská unie by měla mít eh, vlastní vojenské ozbrojené jednotky. Samozřejmě je tam určitá logika, ale já s tímto cílem nesouhlasím. Myslím si, že je to, mm, že, že to ještě více prohloubí uh, rozpor mezi Evropskou unii a USA, což, jako, což vlastně ještě posílí naše potenciální nepřátele. Uh, co se týče té strategické autonomie, tak já si myslím, že strategická autonomie může existovat, pokud se to nebude příliš komplikovat. A samozřejmě je důležité, abychom nemuseli volat USA, aby nám přišli na pomoc, když bychom to potřebovali. Myslím si, že pokud by se Evropská unie zapojila do nějakých velkých operací, nemůže to učinit bez podpory NATO. Můžu si třeba představit nějakou, nějakou malou operaci, nějakou malou misi proti teroristům třeba, ale ne nějakou velikou vojenskou operaci. A já mám pocit, že trošku zde to tak vypadá, že máte takové ambice, aby Evropská unie toho byla schopná. Myslím si, že mohu navázat na to, co bylo ve zprávě pana Davida McAllistera. Evropská unie by měla mít jako prioritu prevenci konfliktů a humanitární podporu. V těchto oblastech podle mého názoru Evropská unie může přinést hodnotu a může být pomocná a může pomáhat eh, jako doplňková podpora NATO. Nemyslím si, že bychom zde měli vytvářet nějaké vojenské struktury, které budou vlastně ne úplně jakýmsi nějakým rivalem, ale zkrátka nějak možná způsobí rozkol v rámci zemí NATO. Děkuji za pan Mikolas. Uh, eh, Děkuji. Já musím říct, že nesouhlasím s touto zprávou a předložím, v tomto, předložím pozměňovací návrhy. Mně to trošku připadá jako takový manifest nějakého neokolonialismu. Vůbec nechápu třeba, eh, vůbec to nesouvisí s chartou, eh, se článkem 2 a 4 charty, eh, protože se říká, že každá země má, zájem, má možnost eh, mm, chránit své zájmy a národní bohatství. Mám v určit, eh, je to trošku rasistické také, protože se tam vlastně několikrát říká, že migranti jsou hrozbou Evropské unie. Eh, já také si myslím, že Evropská unie by mohla mít nebo má roli určito v, v určité destabilizaci některých zemí, například Sýrie nebo Libie. Například také posíláme spoustu zbraní jedním z nejbrutálnějších režimů. Zpráva eh, trošku ehm, ztrácí mm, empirické údaje a také selský rozum. vypadá to, že spíše to zprávu sepsal někdo, kdo pracuje pro zbrojní průmysl a kdo chce prodávat zbraně a eh, aby ty zbraně byly co nejdražší a aby také ty zbraně potom sloužily k tomu, aby původní obyvatele nebo chudí lidé byli připravováni o své přírodní zdroje. Přinese to neštěstí. Eh, měli bychom na první místo přetekláct lidský život a ne vojenskou spolupráci. A také chci ještě říct to, co říkal David McAllister o našich prioritách. Opravdu, prioritou by pro nás mělo být předcházet konfliktům a ne nějaké dotace zbrojnímu průmyslu. Děkuji. Děkuji. Mám ještě mnoho žádostí o slovo. Bohužel nemohu vyhovět všem tom smyslu, že další téma, další bod eh, už měl právě teď začít, takže navrhuji, abychom ještě věnovali několik minut čtyřem řečníkům a poprosím je, aby každý hovořil maximálně jednu minutu. Jako první Michal Galer. Děkuji mnohokrát Arnoldovi eh, za jeho dobře podloženou komplexní zprávu eh, s eh, dílím jeho vyvážený přístup. Také sdílím jeho snahy nebo starost o zajištění vyvážené strategie. V nadcházejících měsících očekáváme, že šéfové států a vlád budou definovat strategickou autonomii a to, jak to bude ovlivňovat SZBP a SBOP a obranou politiku, nebo o, politiku zbrojení. Potom eh, obraný fond a PESCO, tam eh, vyzývám eh, radu, aby se snažili tyto politiky využít Užitečně obraný fond už je stanoven a je třeba, aby eh, třetí státy byly vázané podmínkami a ve vyjednávání s USA musíme dosáhnout reciprocitu pro evropské obrané zboží na americkém trhu. Určitě z evropského strategického pohledu by bylo smysluplné eh, to obrané zboží Ehm, kupovat v Evropě, ale vzhledem k eh, velké vzamné provázanosti mezi evropskými a americkými zbrojařskými firmami se mi to nezdá příliš realistické. Mimo jiné poukazuji také na realitu evropského eh, zbrojního trhu. Evropská zbrojní produkce eh, je třeba, aby byla konkurenceschopnější a zároveň a musíme tedy sázet na otevírání amerického trhu. Děkuji.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 Musíme si ale dát snahu eh, eh, definovat si, co chceme podniknout. Tam ta zpráva je velmi otevřená, nedefinuje eh, nebo nepropracovává například, jak by měl vypadat náš vztah s, NATO, s NATO, s OSN. Budeme dělat vojenské intervence jenom podle mandátu OSN nebo úplně samostatné vojenské kapacity budeme mít. Jaký je vztah mezi uh, Eh, mechanismy eh, řešení konfliktu civilními a vojenskými. To se tady také neřeší. A potom je tady také otázka, k čemu potřebujeme eh, další zbrojní výdaje, když říkáme, že nedostatečná zbrojní koordinace vede k plancání miliardami a že je třeba zvyšovat efektivitu. To je tedy celé nejasné, proto tady máme spoustu otázkou, otázek a já si myslím, že ta zpráva je dobrým východiskem k kontroverzní debatě o těchto věcech. Merci, Madame Kalněty. Paní Kalněte. Merci, Madame la Présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zaměřím No, už se musím přepnout do toho správného jazyka. Musím, eh, nebo chci hovořit o eh, tom eh, zvýšení obraného rozpočtu ve příštím víceletém finančním rámci ze stávajících částky na 13 miliard. Je to 22-násobný nezvýšení oproti předchozímu sedmletému cyklu. Já ovšem tady eh, bych spochybnila, jestli, máme, eh, jestli jsme schopni eh, nějak absorbovat tohle zvýšení. Myslím si, že to musíme velice efektivně nasadit na výzkum a obranu. U všech těch nových unijních iniciativ v této oblasti, mm, které jsou spojeny s rapidním nárůstem výdajů, tohle všechno Eh, tedy eh, stanoví jasné podmínky, které nejsou jasné a já, já vám eh, jich, které nejsou zajištěné a to zmíním. Efektivní plánování v EU, proces plánování, účast členských států, dopad na skutečné schopnosti a potřeby a potom závěrem rámec řízení odpovědnosti. Děkuji a závěrem pan Gita. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také se chtěl přidat k blahopřáním a myslím, že to mohu říct za frakci Renew. Eh, už to tady bylo vyjádřeno na adresu kolegy Danžána. Pokud jde o mou poznámku, tak chtěl bych nám všem přítomným připomenout, že členské země Evropské unii když se eh, dají dohromady jejich vojenské výdaje, tak je to trojnásobek toho, co má Ruská federace, ovšem výsledky jsou zcela konsternující. A jenom toto prosté srovnání eh, ukazuje, že opravdu musíme udělat eh, hodně práce na zlepšení efektivity a koordinace naší práce. Další poznámka, když eh, někteří kolegové tady říkali, že dnes nemůžeme nic dělat bez NATO, ale ano, milí přátelé, právě v tom spočívá celé to drama, protože americký prezident a obávám se, eh, že musím říci i Spojené státy, eh, kromě svého prezidenta, už několik let spochybňují trvalost a pevnost atlantického spojenectví. A pokud nemůžeme nic bez nich dělat, pokud nebudeme mít společnou obranu, tak to znamená, že nebudeme mít žádnou obranu. Další komentář eh, chápu, jak Arno Danžán připomíná, Eh, určité meze svého úkolu. Ale i když tomu rozumím, tak eh, nerozumím už úplně tomu, co nám tady řekl ústně, pokud jsem to správně pochopil, a doufám, že jsem to pochopil špatně, tak říká, že bychom neměli vyjadřovat nějaká přání eh, jakožto parlament ohledně obrané politiky, protože tato oblast nespadá na naší pravomoci. Ano, to je pravda. My nemáme rozpočtovou pravomoc a v tomto smyslu to do naší pravomoci nespadá, ale vyjádřit nějaká přání a formulovat návrhy, milý Arnode Danžáne, to rozhodně do našich pravomocí spadá. A řekl bych, že to je i přímo naší povinností. Děkuji. Děkuji vám všem a teď dám ještě na kratičkou chvilku slovo Arnoldu Danžánovi. Děkuji paní předsedkyně velice stručně, protože pozměňovací návrhy se předkládají proto, aby mohly zohlednit názory kolegů a budeme o tom diskutovat 18. listopadu. Děkuji vám všem za komentáře, které nebyly překvapením. Pokud jde o vyjádření stanovisek frakcí, chtěl bych se vrátit ke dvou třema věcí. To poslední věc, co říkal pan Geta, to jste mě špatně nepochopil, myslím, že si rozumíme. Ano, samozřejmě také musíme předkládat návrhy, musíme mít ambice. Mně šlo spíš o to, že eh, velice často a vy jste tady, tady noví, takže z vás tolik netýká, ale často eh, ty diskuse vedly k předkládání návrhů, které nebyly eh, jaksi nezajímavé, ale byly tak zcela vzdáleny realitě, a skutečným pravomocím, které jsme měli, že to byla spíše zbožná přání a vlastně to potom nebylo moc k čemu. Ta zpráva je určena členským státům a evropským subjektům obrané politiky. A někdy se objevují až extravagantní návrhy, a to potom, když e, to někdo vidí, tak má pocit, že tu zprávu rovnou může hodit do koše. Takže mě šlo spíše o to, aby ta zpráva byla důvěryhodná, ale samozřejmě rád přivítám nejrůznější ambiciozní návrhy. Takže to jsem chtěl vyjasnit. Potom několik kolegů e, s e, různou mírou zapálení hovořilo o dodržování charty OSN ale ta otázka tady ani nevyvstává. Charta OSN je dodržována a e, SBOP plně zapadá do této charty OSN. E, nedovedeme si představit nějakou evropskou vojenskou intervenci, která by nebyla souladu s touto chartou, tak je to zapsáno i ve smlouvách, takže e, prosím, já tady nechci to rozpitvávat a říkat ve třech kapitolách, že je třeba respektovat chartu OSN. To je zcela přirozené. A potom poslední věc, protože to by mohla být nekonečná diskuse na to. Jsem eh, rád, mě někdy kolegové kritizují, že jsem příliš na straně na to, anebo zase málo. Eh, takže já doufám, že se mi podařilo dosáhnout určité rovnováhy. Ta realita je jednoduchá. 22 zemí EU a patří do NATO. A ve smlouvě o EU se hovoří o rozvoji obrané politiky, která by ale neměla být eh, výlučná, eh, bere ohledy i na eh, závazky členských zemí v oblasti obrany a v oblasti kolektivní obrany. A já neznám v Evropě efektivnější nástroj, než je NATO na zajištění kolektivní obrany. To je jasné, ale přitom to není eh, uspokojivé z hlediska dalších bezpečnostních výzev, které před námi stojí především na jihu v Africe. Vidíme, že tam NATO nebude tou akční silou. A Evropská unie tedy v tomto musí jednat kolektivně a případně i členské státy, které chtějí individuálně a je třeba najít eh, nějaký způsob vzájemného doplňování. Rozhodně tady nelze tvrdit, že bych chtěl evropskou obranu, která bude ve vleku americké, politiky nebo politiky na to, tak tomu rozhodně není, to by nemělo smysl. A myslím si, že tady je třeba opustit jakési teologické postoje a dívat se na to pragmatičtěji. A o to jsem se snažil ve zprávě. A poslední věc, ještě to propojení vojenské operace civilní mise. Samozřejmě je mi jasné, že eh, zabarvení tohoto, této zprávy by mohlo být pro některé příliš eh, vojenské, ale já si myslím, že my se zabýváme především civilními aspekty a ta civilní složka není jedinou složkou evropské bezpečnostní politiky. 4 tisíce pracovníků SVČ, ty se věnují téměř výhradně civilním věcem, to je prevence zprostředkování diplomacie. A myslím si, že není jedno, je špatné, abychom jednou ročně se ještě zamysleli nad tím, co můžeme dělat lépe i z hlediska vojenských kapacit. A úplně poslední věc, opravdu paní eh, předsedkyně, škoda, že tady už není pan Rivier, ale budeme o tom moci ještě diskutovat. Pokud jde o tu komunitarizaci evropského zbrojního průmyslu nebo obraného průmyslu, prosím, buďme eh, seriózní. 13 miliard eur, které budou vloženy do evropského obraného průmyslu za 7 let. To znamená zhruba necelé 2 miliardy ročně. A to myslíte, že je komunitarizace evropského obraného průmyslu v Evropě? To je opravdu jenom drobný doplněk, který má pomoci technologiím, které nám chybí Eh, nahradit nedostatky, které máme z hlediska kapacit, abychom byli méně závislí. A nedovedu si představit, že by pan Rivier chtěl, abychom by byli ještě závislejší, než jsme nyní na USA. A o to tady jde, jedná se takové pošťouchnutí, pomoc, pobítku a rozhodně ne o komunitarizaci nebo nějaké převzetí kontroly Evropskou komisí. Děkuji. Myslím, že určitě budeme moci ještě v této diskusi pokračovat. Připomínám pozměňovací návrhy do pátku 8. Eh, diskuse o návrzích 18. listopadu, setkání stínových zpravodajů 25. a 26. listopad, eh, od eh, <laughs> hlasování 4. prosince a potom hlasování na plenárce 13. a 16. ledna 2020 ve Štrasburku. Děkuji panu Vačekovskému za trpělivost a vracím mu předsednictví. Děkuji.